dialogu a zapojení a musí pokračovat s našimi novými partnery. Děkuji. Herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji, pane komisaři. A závěrem eh, rozpravy bylo předloženo pět návrhů k usnesení, pět pozměňovacích návrhů k usnesení. GUE, zelených socialistů, ALDE, eh, frakce EPP a konfederace a Evropské sjednocené levice, jak jsem již uvedla. Rozprava je tím ukončena a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Vážené kolegyně a kolegové, nadcházející další schůze se koná zítra ve čtvrtek 7. dubna od 9 do 13 a pak opět od 15 do 17 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn, je k dispozici na webových stránkách parlamentu. Schůze je tímto ukončena a přeji vám všem dobrou noc. Děkuji.